přijat. Chtěl bych vás informovat, že pan eh, Darius Sverera Kapaňa předložil demisi na své místo v Evropském parlamentem, počínaje 10. březnem, to znamená včera. Podle článku 4 konstatuje, že jeho křeslo bylo uvolněno, počínaje tímto datem a budou se informovat příslušné národní úřady. Náš program nyní